Dear President, Pan předseda. Opět zahajujeme naše zasedání. Zápis dnešního zasedání a přijaté texty jsou k dispozici. Máte vůči tomu nějaké námitky? Není tomu tak. Tím pádem je zápis schválen. Eh, z frakce Evropské lidové strany jsem dostal žádosti o nenování Giovanni Lavia místo Amalia Satori za členku delegace ve vztahu k zemím, k anským zemím, stejně tak jako do parlamentního shromáždění mezi EU a Latinskou Americkou Amalia Sartori, členka delegace eh, eh, pro vztah se Spojenými státy a Fabricio Berto eh, do delegace mm, pro vztahy s Indií. Máte nějaké námitky? Není tomu tak, tak toto jmenování je potvrzeno. jako další bod na programu je rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu. Maximální trvání jedna hodina a začneme tématem situace právního státu v Rusku. A dovolte, abych nejprve dal slovo autorovi usnesení, eh, lépe řečeno autorce, paní kolegyně Jakonsary, na minutu a půl. Kde je paní kolegyně Konsary? Arvoisa puhemies, Děkuji vám, pane předsedo. Evropská unie a Rusko jsou partnery. V některých ohledech jsme velmi blízkými partnery, ba dokonce přáteli. Přátelé vůči sobě mohou být i otevření a upřímní, a momentálně zcela správně projevujeme určitou obavu o to, co se děje v Rusku, zejména eh, občansko-společenským organizacím v tom smyslu, jaká se tam v současnosti přijímá legislativa. Je ohromující, že organizace jako eh, nadace Friedricha Eberta a Konráda Adenauera které mají mezinárodní renomé v oblasti podpory demokracie, v současné době trpí arbitrárními opatřeními ruských úřadů. Zejména varující je eh, ta takzvaná legislativa o zahraničních agentech, která se v současné době aplikuje na aktivity všech těchto a podobných organizací. To skutečně neodpovídá mezinárodním standardům a my to tím pádem odsuzujeme. Lidskoprávní dialog s Ruskem je potřeba používat pro neustále opakování těchto témat a pro jejich e, podrobnou diskuzi. Evropská rada by měla akceptovat to, co jí říká Výbor pro zahraniční věci. Děkujeme vám, paní Jakonsáry. Jako další paní Cornelisen, minuta a půl opět. Děkuji vám, pane předsedo. Evropská unie má s Ruskem strategické partnerství. Ovšem, eh, obvinování Evropské unie z toho, že v Rusku zachovává eh, síť špionů tím, že sponzoruje eh, nevládní organizace, nás nezbližuje. Ba naopak. Styl vlády eh, pana Putina je represe proti lidským právům, proti právnímu státu i proti menšinám. Vůbec nesouvisí s modernizací nebo stabilizací. A povede jedině pouze k další samoizolaci Ruska Nelze umožnit bezvízový e, přístup ruských úředníků e, do Evropské unie, pokud e, nezavedeme zákaz vstupu osobám souvisejícím s smrtí pana Magnického. Musíme naopak stále více a více vyžadovat více práv pro obviněné Rusy, abychom zabraňovali jejich sebevraždám. Eh, zákon schválený v Dumě proti takzvané homosexuální propagandě a eh, na ochranu eh, náboženských, náboženského přesvědčení představují další kroky zpět pro Rusko, protože porušují svobodu vyjadřování a vytvářejí další sféru selektivní persekuce a porušují práva menšin. Jsou to zákony jdoucí proti lidskoprávním umluvám, proti vízovému dialogu a proti základním hodnotám Evropy. A vytvářejí ještě větší propast mezi Ruskem a EU. Děkuji vám. Děkuji paní kolegyně Cornelison a nyní paní kolegyně Ojuland. Děkuji vám, pane předsedo. Už jsme slyšeli mnoho slov k tomu, eh, jak vypadá demokracie v Rusku ze západního úhlu pohledu. Proběhla již celá řada summitů, kde se o tomto tématu diskutovalo. Tento parlament vypracoval mnoho usnesení v posledních čtyřech letech na stejné téma a nic moc se neděje. Nic se nemění. Ale já si myslím, že teď nastal čas pro Evropu, aby reagovala Musíme reagovat na to, co se v Rusku děje nyní. Musíme reagovat na to, jak se tam rozkládá demokracie. Musíme přijmout evropský zákon o Magnickém. To musí být naše reakce. A ráda bych opět vyzvala eh, občanskou společnost v celém západním světě, včetně Evropské unie, k tomu, aby, eh, znovu, aby obnovila eh, snahu Helsinského výboru na podporu politické opozice v Ruské federaci a zejména, aby podporovala občanskou společnost, která bojuje za demokracii, práva a ústavní práva v Ruské federaci. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Ojoland. Jako další pan Migalsky na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající, vám mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane komisaři, paní Cornelissen upozornila na to, že Rusko se označuje jako strategický partner Evropské unie. To se říká v oficiálních dokumentech. E, možná by nebylo špatné zvážit, zda to tak chceme nechat i do budoucna protože e, těžko si dovedeme představit, že strategický partner Evropské unie by e, mohl skrývat magnického vrahy nebo by neumožňoval nezávislou činnost politických stran, nebo by e, narušoval práci nevládních organizací nebo by perzekvoval lidi, jako je Chodorkovský a další. Lidskoprávní situace v Rusku je jednoznačně na sestupné cestě. Volby, které tam proběhly, byly nedemokratické, jejich výsledky byly sfalšovány. Jak dlouho si ještě budeme namlouvat, že je Rusko naším strategickým partnerem. Pokud věříme v lidská práva a demokracii, musíme s tím něco dělat. Děkujeme, pane Migalsky. Jako další na dvě minuty paní Veržia. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Od rozpadu sovětského bloku můžeme říci, že Rusko má potíže nalézt demokratickou kolej, ale hledá ji se svými Eh, úspěchy i neúspěchy. A zprávy nevládních organizací hovoří jasně v naší usnesení. Tady můžeme mít pochybnosti o eh, fungování justice. Eh, případ Manický je ilustračním případem. Jistě nepochybuji o slabém fungování ruské justice Jedno ze zemí, kde svoboda výrazu eh, eh, máme eh, na to zjevné případy, zjevné zprávy organizace novinářů bez hranic práva dává povinnost organizacím, které přijímají zahraniční hosty, aby je registrovaly. Není to nic jiného než eh, odveta Vladimíra Putina směrem k nevládním organizacím. Slovník, který se používá, bohužel smutně připomíná historii minulosti a máme tady další oběti režimu. Nezapomínejme, že e, máme celou řadu odvážných novinářů, e, kteří pod tím trpí. E, zároveň tady máme ultraliberální hospodářský vývoj. Od, v červnu jsme tady měli summit Evropského, Evropské unie a Ruska. Jaký facit tady bude co do lidských práv? Děkuji mnohokrát, paní kolegyně. A nyní pan kolega Lisek. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři. Takřka 150 poslanců podepsalo iniciativu kandidatury pana Modela na no- Nobelovu cenu a děkuji všem, kteří se na tom podíleli. Je to jistě velice dobrá reakce na to, co činí ruské úřady s takovými organizacemi, jako je Memorial či další. Ale to samozřejmě nestačí. E, co se všechno v Rusku děje i s bojovníky pro lidská práva, Tady musíme apelovat na vysokou zástupkyni Evropské vnější služby a na šéfy státu a vlád proto, aby ve všech jednáních na všech úrovních zmiňovali lidská práva a také je vyžadovali. Děkuji mnohokrát, pane kolego. Toliko tedy autoři usnesení a nyní jednotliví kolegové. Pan kolega Posl. Pane předsedo, jedna kolegyně tady právě něco řekla o ruských přátelech, které je třeba kritizovat. Naši ruští přátelé nesedí u Putina, eh, buď jsou mrtví jako Magnický, jako paní Estimírová nebo paní Politkovská, já s nimi jsme velice úzce spolupracovali anebo sedí někde na Sibiři v nějakých trestných lágrech, jako pan Kjodorkovský, pan Lebeděv, eh, a jsou pronásledovaní jako pan Navalný, eh, jsou následování stejně tak jako Memorial a jako jiné organizace, stejně tak jako nadace Konrada Adenauera a nadace Friedricha Eberta a nebo eh, trpí stejně a jsou trestány jako ženy z Pussy Ride. Máme tady co dočinění s brutálním režimem, který je nepřátelským vůči Eh, lidským právům a hovořit o důležitém partnerství jenom proto, že tento stát má suroviny, to je mi příliš málo, protože ke společnému partnerství platí společné hodnoty a společné základy. A v tomto smyslu musíme hovořit jasným jazykem s Ruskem. Děkuji mnohokrát, pane kolego, a nyní na minutu paní kolegyně Muniz de Urquiza. Děkuji vám, pane předsedo. Moje skupina si dělá obavy se situací s lidskými právy v Rusku, zejména co se týče kvalifikaci občanských organizací a jejich spolupráce se zahraničními příslušníky. Máme tady co dočinění s nespravedlivými výroky soudu, jako s případy Manický a dalšími eh, a dále nepřátelskému postoji a materiálům šíří, které se šíří proti homosexualitě. Ale eh, urgentní rezoluce v tomto parlamentu o Rusku eh, eh, nejlepší by bylo lépe než usnesení vyžadovat při jednáních lidská práva v politickém dialogu s Ruskem a využívat samity, abychom hovořili o lidských právech a abychom se na tomto plénu zaobírali lidskými právy v mnoha zemích a také brát se za lidi, kteří bojují za lidská práva a kteří nemají takovou pozornost jako ti, kteří jsou v Rusku. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní kolegyně. A nyní na minutu pan Takula. Arvoisa puhemies, ensinnäkin. Děkuji vám, pane předsedo. Velmi rád eh, zde dnes vystoupím k tématu právního státu v Rusku. Přímě mě současná situace dosti um, jak se mi do, eh, mě dosti zarmocuje. Chtěl bych poznamenat, že ve Finsku máme delegaci na téma ruská lidských práv tam, která je skutečně odbornou komisí. Eh, lidé v Rusku bez ohledu na eh, náboženské přesvědčení nebo sexuální orientaci by měli mít možnost využívat eh, plné spektrum lidských a občanských práv. Evropská unie je takovýmto, takovýmto hodnotovým spolkem a když s nějakou zemí obchodujeme, tak si musíme zajistit, že i tyto naše partnerské země respektují lidská práva v tom pravém slova smyslu. Rusko je důležitý partner Evropské unie a tím pádem nelze přehlížet to špatné, co se tam děje. Evropský parlament proto musí Rusku v tomto smyslu vyslat jasný signál. Děkuji. Děkujeme, pane Takulo. Jako další, pan Čarnecký. Eh, děkuji, pane předsedo. Já jsem jeden z těch, kdo chtěli, aby eh, organizace Memorial obdržela eh, Nobelovu cenu míru. V podstatě máme teď dvě Ruska, o kterých musíme mluvit. Eh, máme zde to jedno státní Rusko a to je tím Ruskem, které Eh, konsekventně používá násilí, porušuje lidská práva. Pak zde máme to druhé Rusko, které se však zdá být i velmi slabým. A je slabé, protože my nic neděláme. Fakt je, že nejdůležitější státy Evropské unie často sami také používají takovou jaksi dvojitou morálku. Oni si vybírají státy, ve kterých se porušování lidských práv eh, jaksi odsuzuje a pak ty ostatní. A Rusko je v té druhé kategorii. Já si myslím, že musíme Rusko začít nahlížet konečně tím prvním prismatem. Děkuji vám. Děkujeme, pane Čarnecký. Na jednu minutu má teď slovo pan Betten. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, v Rusku právní stát neexistuje. Eh, ruská vláda je gangsterský režim, který využívá právo bezpráví a zneužívá eh, toho, že západní státy používají politiku appeasementu. V roce 2006 eh, zavraždili ruští agenti pana Litviněnka a to na půdě cizího státu. Eh, David Cameron pak porušil vlastní slib, že zjistí, co se přesně stalo, místo toho se dohodl s panem Putinem britská vláda odmítla sdělit koronerům důležitá eh, zdravotnická data v tomto případě, což znemožnilo jeho uzavření. Eh, ruská vláda tak zabíjí lidi na ulicích v Londýně a britská vláda s tím nic nedělá. Eh, právní stát nebo to, co z něj zbylo v Rusku, je dnes tak nástrojem pouze organizovaného zločinu. Já si myslím, že jakákoliv spolupráce s Ruskem musí být zcela mimo diskusy, dokud právní stát v Rusku nebude obnoven. Děkuji vám. Děkujeme vám, pane Betne. To byli tedy řečníci jménem frakcí a teď další zapsaný řečníci jako první kolega Preda. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Paní Muniz před chviličkou řekla, že debaty o Rusku ve čtvrtek odpoledne nejsou úplně smysluplné. Myslí si, že e, toto není správný formát pro tyto diskuse. Já si upřímně nejsem jist, zda nějaká debata o evropsko-ruském samitu by byla spíš na místě. Nevím. Dosáhli jsme pardon, nedosáhli jsme skoro ničeho eh, v rámci našich vztahů s Ruskem. Například neziskové organizace v Rusku, včetně těch velmi známých, jsou v dnešní době zastrašovány. Je to tedy od přijetí toho věhlasného zákona v Dumě v listopadu 2012. A tak musí pochybovat nutně o tom, zda vůbec právní stát v Rusku existuje. Děkuji. Děkujeme vám, pane Predo. Jako další na minutu pan Howitt. Děkuji vám, pane předsedo. Já už jsem v této sněmovně mluvil o nutnosti konzistence v Evropské unii v oblasti podpory lidských práv s strategickými partnery a dnes mluvíme o Rusku jako o hlavním příkladu. Ehm, v minulých měsících jsme viděli největší zásah do života občanské společnosti v historii Ruska musíme žádat o zrušení zákona o zahraničních agentech, který eh, ruší podporu a vlastně eliminuje činnost nevládních organizací, protože je označuje za zahraniční špiony. Eh, chci se zeptat, jak můžeme za této situace zachovat dialog s občanskou společností v Rusku, nebo zda si komise myslí, že bude snad lepší eh, stát opodal a dívat se, jak občanská společnost v Rusku myslí. Je samozřejmě také e, zapotřebí zakázat jakoukoliv legislativu o tom, čemu se v Rusku říká netradiční sexuální orientace. V květnu došlo k třem e, homofobním vraždám v Rusku a myslím si, že to nám jasně ukazuje, jaká hrozba zde hrozí. Děkujeme vám, pane Havite, jako další kolega Sonik na jednu minutu. E, děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Rusko vydá, eh, do Ruska se vydávají eh, lidé, eh, ovšem Rusko jako stát nerespektuje své občany. V podstatě se lidé v Rusku považují za materiál, ze kterého se staví impérium. Rusko se nedokáže rozloučit se svou stalinistickou minulostí, nerespektuje svobodu svých občanů, která by rovněž posílila stát, a nebuduje občanskou společnost. To je navíc přesně role, kterou by hrály organizace jako je Memorial, eh, což je organizace, která dostala dokonce i Sacharovovu cenu. A eh, dnes bohužel situace těchto organizací, stejně jako situace žurnalistů a jiných podobných organizací, je diskreditována, protože jsou označováni za zahraniční agenty a říká se, že agitují proti vlastní eh, domovině. Ovšem to je přesvědčení, které je potřeba překonat. Musíme Rusku říci ano, jste velký národ, ale nesmíte svou sílu stavět na pronásledování vlastních občanů. Je potřeba, aby u vás existovala svoboda a myslím si, že je potřeba, abychom konečně začali kritizovat násilí, ke kterému v Rusku dochází. Děkujeme vám, pane Soníku. Teď se dostáváme k proceduře Catch the Eye. Jako první kolega a pardon, ne, pan kolega Landsbergis se chtěl na něco zeptat? Ne, ne, ne, jenom do procedury Catch the Eye. Pakliže si přejeme vážný dialog s Ruskem, eh, první krok je řečník přerušen. Eh, kolego Landsbergy si, promiňte, proceduru Catch the Eye máme, ale máme i modrou kartu. Modrá karta znamená otázku na řečníka. Pokud si chcete vystoupit v proceduře Catch the Eye, zapíšu vás do seznamu. Otázka na pana Soníka? Aha, tak prosím. Když se podíváme vážně na to, co znamená takováto rozprava, tak se musíme zaměřit i na to, že nemáme správný titul protože hovoříme o právním státě v Rusku, ten tam neexistuje. Realita je vláda autoritářská nebo e, vláda Kremlu, e, respektive příkaz panovníka, aby se tak řeklo. Pane Soníku, prosím, můžete reagovat. Děkuji vám mnohokrát. E, já s panem kolegou souhlasím, ano, ten nadpis, ten titul by mohl být důraznější. Eh, samozřejmě i titul samotného stanoviska je příležitost, jak zdůraznit určité aspekty této věci. Eh, děkujeme, pane Soniku. Teď tedy procedura Catch the Eye. Máme tu dosti eh, značné množství žádostí o slovo. Nevím, jestli je můžeme teď všechny přijmout, jinak bychom totiž museli omezit další body na pořadu jednání. Jako první paní Esaja. puhemies, Tämä keskustelu... Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Tato debata k právnímu státu v Rusku je nutná. Eh, Rusko konec konců je jedním z našich strategických partnerů a proto o těchto otázkách musíme hovořit. Evropské hodnoty je potřeba hájit, ať už v Evropě, anebo mezi našimi strategickými partnery. Zejména bych pak chtěla upozornit na nedávné, nedávné legislativní události v tom smyslu, že Rusko začíná označovat nevládní organizace za zahraniční špiony. Nevládní organizace se vlastně už eh, že, že se, že se eh, nevládní organizace musí registrovat do registru zahraničních špionů, když to neudělají, tak pak čelí velkým pokutám. Doufám, že toto téma persekuce nevládních organizací bude i nadále na pořadu jednání a v hledáčku Evropské unie. Děkuji vám. Děkujeme. E, nepřipustíme žádné další e, řečníky. Pardon, připustíme teď další řečníky k proceduře čty, ale prosím, aby dodržovali limit jedné minuty. Kolega Romeva Rueda. Děkuji. Situace v Rusku je skutečně symptomatická v, ve smyslu absence právního státu a ochrany lidských práv. Inter alia nám to ilustruje eh, velice utlačující politické klima, omezované občanské svobody a utahování obojku občanské společnosti. Co je však hlavní problém, je to, že se přijímá legislativa bez eh, jakékoliv, eh, bez jakékoliv informovanosti veřejnosti. Je to navíc legislativa velmi kontroverzní, která omezuje práva určitých menšin a tak dále. A navíc eh, tato diskriminační legislativa nebyla zastavena v žádném bodě jejího zpracovávání na státními orgány. Rád bych eh, v textu proto měl eh, konkrétní požadavek na Dumu, aby zastavila projednávání jakékoliv podobné legislativy. Bohužel eh, ten požadavek tam zatím stále není, ale myslím si, že každopádně potřeba změnit přístup k Rusku jako takový. Děkuji vám. Děkujeme mnohokrát, pane Romeo Ruedo. Jako další kolega Vyčechovský. Děkuji bardzo, pane předsedající. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Hovoříme-li o právu v Rusku, nemůžeme zapomínat na to, že je třeba hledat příčinu mm, také toho leteckého neštěstí, kde zahynul polský prezident. Eh, vyšetřování trvá již čtvrtý rok a Ruské úřady neumožní polským úřadům předat zásadní důkazy, což je vrak letadla a černé skřínky. A to je velice svízelné pro polské úřady, které vedou šetření. Rád bych řekl, že ruské úřady měly mnoho času na to, aby provedly veškerá šetření a odmítání těchto za těchto důkazů polské straně, to nejsou metody, eh, které by byly příhodné. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane kolego. A nyní paní kolegyně Jaslovická. Děkuji, pane předsedo. V minulých měsících jsme viděli, že politika ze strany ruských úřadů je stále přísnější eh, eh, Platí to o Gasparovi i o dalších a o nevládních organizacích, které jsou podporovány zahraničními místy. To dokazuje, že u našich sousedů se dějí skutečně zneklidňující věci. Eh, slýcháme stále častěji, že z Ruska se stává autoritární stát. A stále častěji tedy slycháme, že Rusko se stalo autoritárním státem kde se pro nás sleduje každý jiný názor. A to je, proto je třeba, aby Evropská unie znovu zvážila svůj postoj k Rusku. Vidíme, že Rusko nerealizuje závazky, které na sebe vzalo. A je třeba, abychom podporovali občanskou společnost a zlepšit tam situaci. Děkuji vám, paní kolegyně, nyní pan kolega Kelly. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Není to poprvé, co hovoříme o Rusku. Jednoznačně mnoho lidí má dosti významné podezření v tom smyslu, že v Rusku není všech ta, vše tak, jak by mělo být, zejména Eh, v souvislosti s panem Putinem a jeho kolegy, protože tito pánové příliš nectí lidská práva, občanské svobody a eh, v nedávné době navíc čteme spoustu informací o tom, co se v Rusku děje. Je potřeba, aby Evropská unie jednala daleko důrazněji, aby pokračovala v jednáních eh, s Ruskem a aby priorizo, prior, prioritizovala Eh, hlavně ochranu svobody vyjadřování, občanská práva a aby zdůrazňovala transparentnost a naše společné hodnoty. Děkuji. Děkujeme, pane Kelly. Jako další paní Korhola. Euroopan neuvoston ja Etyjin jäsenenä sekä useiden YK ihmisoikeussopimusten. Děkuji vám. Vzhledem k tomu, že, jsme, že Rusko je členem OSC a mnoha dalších mezinárodních umluv, eh, musí respektovat eh, právní stát a základní svobody svých občanů. Ovšem nedávné soudní procesy, které v Rusku proběhly, nám způsobily mnoho obav. Byl zde zmíněn pánové Magnitsky, Chodorkovský a Politkovské, eh, to, jsou i uvedeni v tom našem usnesení, ale to je několik málo příkladů Eh, toho, jak Rusko eh, zcela bezostyšně porušuje základní principy právního státu. Občanská společnost v Rusku eh, trpí. Způsob, jakým je nakládáno s homosexuály, je způsob diskriminační, a ačkoliv je Rusko důležitý obchodní partner Evropské unie, měla by vysoká představitelka baronka Eštnová o těchto tématech s Ruskem hovořit. Děkuji nakonec Catch the Eye kolegyně Thun und Hohenstein. Bardzo děkuji. Dobře, že máme ta rezoluci. Děkuji. Je velice dobré, že máme naše usnesení a že se v něm soustředíme na nevládní organizace, protože bez nich Občanská společnost existovat nemůže. Občanská společnost se musí organizovat. A tyto organizace, které jsou činné nadnárodně, jsou velice důležité a proto eh, je to mezinárodní téma, protože jsou činné mezinárodní způsobem a proto je, ty finance pocházejí jaksi mezinárodně. Eh, označit takovéto organizace za zahraniční agenty je pomluva, je to lež. A stěžuje to práci těchto organizací a fungování občanské společnosti. Ale již Stalin, říkal, promiňte, by to Goebbels, Goebbels říkal, že lež, kterou stokrát opakujeme, se stává pravdou, nebo alespoň zůstává v hlavách lidí. Pokud někdo neustále opakuje lež, stává se lež skutečností. A to je přesně tento případ. Děkuji. Děkuji paní kolegy Thun und Hohenstein. Tímto končím postup ke HDI a na závěr rozpravy vystoupí jménem komise pan komisař Levandovsky. Děkuji vám, pane předsedo. Ctění poslanci a poslankyně, tato rozprava a toto usnesení jasně ilustrují rostoucí obavy Evropské unie s ohledem na lidskoprávní situaci v Ruské federaci. Jedná se o celkovou situaci i o jednotlivé případy, které zde byly dnes během debaty zmíněny. Toto už bylo zmiňováno mnoha, v mnoha případech paní Baronkou Eštnovou. Ano, musíme uznat, že za posledních několik měsíců vidíme významné zhoršování se kontextu pro občanskou společnost a její fungování v Rusku. Zejména se tak děje prostřednictvím nových kvazi legálně, legálních postupů v rámci nových zákonů, například nový zákon o zradě, eh, nový zákon o zahraničních agentech nebo o homosexuální propagandě. Zdá se, že tyto zákony mají nadále zužovat prostor pro občanskou společnost, ale to není možné. My jsme své obavy už zmínili, a to jak veřejně, tak bilaterálně při jednáních. Myslím si, že problém je toto. V současnosti ruské soudy a složky činné v trestním řízení zdá se nejsou schopny uh, plnit své úkoly nezávisle. A to vidíme na celé řadě případů. Máme zde zcela disproporční počet případů z Ruska, který se dostává k lidskému soudu pro lidská práva. E, zvláštní zpravodajka OSN pro nezávislost justice řekla po nedávné návštěvě Ruska, že Ruská federace musí podniknout konkrétní kroky na garanci nezávislosti systému justice a musí hájit soudce před jakoukoliv formou politického ovlivňování při rozhodování. Eh, to je i naše přesvědčení. V příštích týdnech a měsících proběhnou soudní spory s panem Navalným a dalšími 12 balatnajskými demonstrátory. Demonstranty, pardon. Eh, rovněž proběhne eh, posmrtný proces s panem Magnickým a v srpnu bude přeskoumán proces s panem Chodorkovským. My jsme svůj názor na tyto procesy jasně řekli. Měli jsme příležitost o nich diskutovat v rámci lidskoprávních konzultací 17. května. Evropská unie i nadále bude tyto případy pečlivě sledovat. Právní stát by měl být a je prioritní oblastí v rámci našeho partnerství pro modernizaci s Ruskou federací. Momentálně probíhá implementace několika projektů, které by snad mohly pomoci. Jsou to projekty společně s Radou Evropy, které mají podpořit vytvoření v Rusku jakéhosi dovolacího systému, jak pro občanskoprávní, tak pro trestně právní případy. Evropská unie je připravena s Ruskou federací spolupracovat na tomto projektu a jsme připraveni spolupracovat i, na nezávislosti nezávislosti justice. Jsme přesvědčeni, že takovéto projekty mohou potenciálně konsolidovat a posílit právní prostředí v Rusku, zlepšit systém investic a sociální klima. Jsme připraveni eh, s Ruskem na projektech, jako je, tak, je tento, spolupracovat i do budoucna a zároveň budeme jednoznačně vyjadřovat své obavy, kdy takovéto obavy vzniknou, eh, jak eh, v té celkové situaci, tak v těch jednotlivých případech, které zde zazněly. Děkuji vám. Děkujeme, pane komisaři. Eh, na, eh, do konce této eh, debaty bylo předloženo šest návrhů usnesení, debata je usnesená a hlasování proběhne hned po ukončení.